Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa, protože bychom rádi pokračovali v naší schůzi. Posledním bodem na dnešním pořadu jednání je dům evropských dějin. Nejdříve půjde o prezentaci, o poslání a činnosti domu a v návaznosti na to nabízíme eh, členům výboru komentovanou prohlídku, ale k tomu později. Výbor pro kulturu v průběhu uplynulého legislativního období eh, sledoval celý vývoj tohoto projektu až do okamžiku zahájení otevření domu v květnu 2017. Došlo také k diskusím se členy vědeckého poradního sboru a také k návštěvám eh, výboru. Eh, Nyní bych eh, chtěl přivítat eh, naše dnešní hosty, a sice paní Konstance Icel, vedoucí Domu evropských dějin a pana Chauma Ducha, generálního ředitele, generálního ředitelství pro komunikaci Evropského parlamentu. Dávám vám slovo. Děkuji, Pane předsedo, děkuji také poslancům výboru za pozvání. Samozřejmě je pro mě ctí a radostí být jako ředitel pro komunikaci Evropského parlamentu pozván. Vím, jak vzácný je váš čas v těchto prvních dnech nového legislativního období a je pro mne privilegiem přiblížit vám eh, dům evropské historie. Společně eh, s paní Konstance Icel, vedoucí eh, domu, ale také samozřejmě v doprovodu členů managementu. Poslání a e, také činnost generálního ředitelství pro komunikaci e, se e, v mnoha oblastech shodují. Samozřejmě se, týká, se to týká kultury v konkrétních projevech. Jedná se o kulturní a vzdělávací programy pokud jde například o eh, Erasmus a nebo eh, samozřejmě o eh, kulturní dědictví. Zajisté již víte, že pod záštitou to generálního ředitele pro komunikaci jsme v uplynulých letech Eh, zřídili celou eh, řadu návštěvnických eh, center v Bruselu i ve Štrasburku. Jsou to zařízení, která mají podpořit práci, kterou odvádíte vy ve vašich členských státech a samozřejmě mezi vašimi voliči, kde se mohou občané poučit o Evropě a samozřejmě lépe pochopit roli Evropy v každodenních životech. Dům evropské historie je vlastně vlastně tím posledním jakýmsi tmelem všech těchto center zde v Bruselu. Otevřel se veřejnosti v roce 2017 muzeum je součástí tedy zařízení, návštěvnických zařízení z parlamentu společně s hemicyklem a parlamentáriem. A Eh, také jako místo, eh, které je eh, nemyslí, neod, myslitelně spjaté s eh, návštěvnickou eh, trasou a eh, turistickou trasou ehm, Bruselu. Důvodem úspěšnosti ehm, tohoto zařízení je to, že jde o muzeum, které bylo vytvořeno nikoli administrativou tohoto parlamentu, ale ehm, historiky a experty v oblasti muzejnictví. Nabízí vysoce kvalitní historický nějaký obsah a e, je e, k dispozici e, tedy ve 24 jazycích, to znamená, že návštěvník si může obsah eh, muzea eh, prohlédnout eh, ve svém jazyce a svou rychlostí a může se zde seznámit historií evropské integrace Ehm, počínaje tedy ehm, vznikem ehm, myšlenky integrace od otců zakladatelů až po Brexit, od eh, minulých revolucí až po dnešní hnutí. A nedávno jsme dokonce instalovali eh, eh, výstavu věnovanou eh, protestům klimatických změn. Je to také místo debat, místo výměn zde v Bruselu a také online. A v uplynulých dvou letech jsme vyvinuli také rozsáhlý vzdělávací program pro návštěvy škol. Eh, celý dům a vůbec eh, celý generální eh, ředitelství podporuje vaši práci, práci demokraticky zvolených zástupců evropských občanů, protože se plně hlásíme ke kulturnímu a vzdělávacímu pokroku. Rád bych nyní předal slovo Konstance Icel, která je vlastně vedoucím eh, Evropského domu historie, ale předtím ještě bychom vám rádi chtěli promítnout krátký film, který ehm, vás madu průměrně seznámit s naším eh, domem, domem s naší činností a také s, vaš, s našimi plány do budoucnosti. Poté vám samozřejmě rádi eh, odpovíme na jakékoliv otázky. Empires, the birthplace and the grave, and the grave of civilizations. civilizations. Что Here are gods, dictatorships and, and democracy. democracy.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 Yes, dear members of the uh, committee. Vážení poslanci výboru pro kulturu a vzdělávání, my jsme vám chtěli ukázat eh, tento film. V případě, že nebudete mít čas se dnes k nám podívat. Děkuji za to, že jste eh, nás pozvali, abychom představili naše muzeum. V roce 2000 2008 vznikl Dům evropských dějin a my od té doby každý rok chodíme na výbor, abyste se seznámili s posledním vývojem. Dům evropských dějin je první muzeum, které ukazuje dějiny z nadnárodního evropského pohledu. Eh, teď už je uzavře, eh, pardon, <laughs> otevřeno dva roky. Před několika dny jsme přivítali 400 tisícího návštěvníka. Eh, muzeum má u návštěvníků velký úspěch, počty návštěvníků se zvyšují, hodnocení je skvělé a z výzkumu zjišťujeme velkou míru spokojenosti. Letos jsme dostali zvláštní ocenění od poroty pro Evropské muzeum roku. Eh, porota řekla, že, a cituji, Dům evropských dějin zvyšuje povědomí o významu demokratických hodnot, lidských práv a různorodosti. Je to nové centrum kritické analýzy evropských dějin a fórum pro zkoumání současných politických a sociálních otázek. Muzeum se také zavedlo jako seriózní partner pro učitele eh, a profesory dějin, také pro muzea, díky tomu, že muzeum je akademicky nezávislé. Eh, ta akademická a muzeální kvalita je sledována akademickým výborem a také správní radou. Eh, předsedkyně tohoto výboru a další jeden člen výboru jsou členy této správní rady pokud nevíte, eh, jak muzeum vypadá, nebudete mít příležitost se tam odpoledne podívat, tak bych se chtěla zaměřit na to, co eh, neuvidíte, když přijdete na výstavu a proto se zaměřím na činnosti, které se týkají schromažďování exponátů na různé akce, vzdělávání a komunikaci. Takže pokud je o schromažďování eh, exponátů, jak bylo vidět ve filmu, Ehm, my vycházíme především z historických dokumentů a předmětů. Máme zápojičky, ale snažíme se také schromažďovat předměty, které nejsou ehm, schromažďovány národními a regionálními muzeji. To jsou třeba mm, dokumenty, které souvisí s Evropskou unii a jejími předchůdci, protože žádné jiné muzeum v Evropě se na toto nezaměřuje a my si tedy myslíme, že je třeba chránit i toto dědictví. Potom program různých akcí. Máme eh, prozatímní výstavy, které se každý rok mění a kromě toho máme také různé eh, kulturní akce, jako Dny dědictví, Noční dny otevřených dveří, eh, Noční muzejní Eh, horečka, ale také máme akce, jako je seriál Debat o historii, kde se scházejí historici z celého kontinentu a eh, hovoří o různých eh, tématech, například letos, logicky to jsou události roku 89. Také máme akce v souvislosti s dočasnými výstavami. Teď třeba máme úspěšné Eh, promítání filmu týkající se eh, dočasné výstavy eh, Neklidné mládí a během nočních programů budeme tam mít různé mladé modní návrháře. Dále učení. Máme různé cílové skupiny školy, rodiny, dospělé i návštěvníky se zvláštními potřebami. A děláme pro ně například prohlídky s průvodcem, různé pracovní listy, připravujeme dny pro rodiny, dílny pro školy a podobně. A tyto akce máme v angličtině, francouzštině, holandštině a němčině, ovšem samotná, samotné výstavy jsou popsány ve všech eh, jazycích. Vy jste výbor zodpovědný za vzdělávání, takže možná by vás zaujalo, že také máme školení učitelů o obsahu výstavy. Máme také 100 eh, učicích eh, nebo zdrojů pro učení, eh, které jsou k dispozici online a je to mm, možné stáhnout ve 24 jazycích. Snažíme se teď ještě více informovat o těchto zdrojích pro výuku, abychom trochu přispěli k posilování eh, evropského rozměru, rozměru ve výuce dějepisu. A nakonec komunikace. My jsme jediné muzeum na světě, které má internetové stránky ve 24 jazycích. Také jsme aktivní na sociálních sítích. Mm, vydáváme knihy, katalogy, průvodce k výstavám. Dostali jste několik vzorků. Také jsme sepsali eh, knihu o tom, jak toto zvláštní muzeum vzniklo. Můžete si to případně objednat. Je to docela těžké, tak jsem to nepřinesla, ale můžeme to zaslat poštou. Toto muzeum bylo vytvořeno mezinárodním týmem historiků ve 24 jazycích v evropském právní rámci, což je vlastně světová premiéra. Také možná by vás zaujalo, že máme speciální VIP eh, oddělení, které je vám k dispozici pro skupiny eh, návštěvníků na vysoké úrovni. A také bychom vás chtěli pozvat, abyste své návštěvnické skupiny posílali do muzea, protože to je jediné muzeum, kde se návštěvníci mohou dozvědět o vývoji na východě, západě, jihu i severu, takže se tam lidé dozvědí informace i o jiných zemích. Na závěr, eh, pokud jde o současnou situaci, dva roky po otevření muzeum Eh, vytvořilo různé politiky, které se zaměřují na další rozšiřování činnosti muzea. Eh, máme už vytyčený program dočasných výstav na příští tři roky a také eh, vyhodnocujeme organizované akce a programy výuky, abychom, se za, mm, abychom postihli ještě více cílových skupin. Zaměřujeme se na to, kdo k nám chodí, kdo k nám nechodí a chceme tu nabídku rozšiřovat, aby to bylo přitažlivější pro více lidí Výzkumy návštěvníků ukazují, že drtivá většina návštěvníků je ze západní a jižní Evropy. Chceme teď eh, se dostat vlastně i za zdi muzea. Máme digitální projekty, jako je virtuální prohlídka muzea eh, a, nebo eh, možnost prohlédnout si exponáty online. Také chceme zjistit, co dobře funguje, co nefunguje, abychom zlepšili eh, dojem pro návštěvníky. Doufám, že si najdete čas k nám přijít, buď dnes odpoledne nebo někdy jindy a ráda zodpovím vaše otázky. Děkuji. Děkuji paní Icel a děkuji také panu Dykovi za eh, toto přiblížení. A já se nejdříve eh, táží koordinátorů, eh, zdali by se chtěli ujmout slova. Pokud ano, prosím o přihlášení.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 Já to velmi zestručním. Především srdečné díky za eh, vaši dnešní účast a za pozvání navštívit eh, Dům evropské historie. Já to zestručním, abych především poskytla novým kolegům možnost eh, se vyjádřit. Především chci poděkovat, protože já jsem přivedla mnoho návštěvníků do Domu evropské historie a mohu říci, že ve byli velmi nadšení a já jsem si zpočátku nedovedla představit, že se natolik podaří evropské dějiny prezentovat eh, na tak malém prostoru, protože ten dům je poměrně malý, ale skutečně se to velmi vydařilo a v posledních letech jste to výrazně eh, rozvinuli a za to vám patří velké díky. Já budu i nadále eh, přivádět návštěvníky k vám a eh, děkuji, přeji vám mnoho úspěchu a radosti z evropských dějin. Děkuji, paní Šojdrová. Eh, merci beaucoup, madame. Děkuji mnohokrát, paní ředitelko, pane řediteli. Několikrát jsem navštívila muzeum a vážím si vaší práce. Na začátku loňského roku jsme uspořádali prezentaci filmu o Janu Palachovi, protože proběhlo výročí jeho sebevraždy. A chtěla bych vám skutečně poděkovat za dobrou spolupráci. Také jsem si všimla, že učitelé i studenti si váží vaší výstavy Mám otázku. Disponujete statistikami o studentech, případně o jednotlivých návštěvnících, kteří přicházejí, protože mě to zajímá. Kolik eh, lidí navštívilo vaše muzeum? A druhá otázka. Již před mnoha lety existovaly určité obavy, že nebude dostatečná rovnováha mezi jednotlivými částmi vaší výstavy a jednotlivými historickými postavami ve výstavě. Provedli jste nějaké změny, protože souhlasím s tím, že ta výstava je skutečně živá. Mění se, vyvíjí se. Tedy jaké změny jste provedli a co chystáte také Každopádně vám děkuji, vážím si vaší práce a věřím, že naši noví kolegové navštíví vaše muzeum a seznámí se s ním. Děkuji. Paní Milbáty. Děkuji, děkuji mnohokrát za vaši práci. Já jsem mnohokrát navštívila Dům evropských dějin. Já jsem sama historičkou. To jsem vystudovala. Takže jsem začala studovat eh, historii několik eh, dnů poté, co moje země získala eh, nezávislost a 50 let tu byla část Evropy a část vědců, kteří neměli přístup k historickým zdrojům k historickým pramenům. A musím uznat, že ještě pořád evropské dějiny jsou často psány ze záto, západoevropského pohledu, zejména v té části dějin 20. století. Takže má otázka se týká uchování rovnováhy, tedy geopolitické rovnováhy když eh, ukazujete evropské dějiny, máte také badatelskou politiku, která by měla vyplnit ty mezery, které jsou způsobeny sovětskou ideologií ve 20. století a jejím vlivem. Děkuji. Ještě paní Faron. Děkuji. Paní ředitelko, děkuji pane řediteli za vaše vystoupení a také děkujeme za návštěvu, které se rádi zúčastníme. Mám otázku týkající se výchovy z hlediska dějin. To, co uvidíme, a kvalita, která se týká vědeckého výzkumu, která je vysoká, tedy výchova k evropským dějinám, to je skutečně oblast, kterou se zabýváme i směrem k budoucnosti a ve vaší prezentaci jsem zaznamenala, že máte také významné pedagogické pomůcky, které jsou tedy na internetu. Mě by zajímalo, jak je propagujete. Mají učitele v jednotlivých členských státech informace o těchto pomůckách, mohou to používat. Já jsem o tom vůbec nevěděla, proto se na to ptám spolupracujete s ministerstvem školství a jak to může být využito, protože ty pomůcky jsou k dispozici a je to velmi důležité. Děkuji. Nyní uděláme krátký střih, aby naši hosté mohli odpovědět. Euh, Děkuji srdečné díky paní Kammer Evert za vaše eh, podpůrná slova. Nejdříve odpovím paní Šojdrové. Máme statistiky, mám tu před sebou statistiku týkající se poměru mezi skupinami a individuálními návštěvníky. A my jsme zjistili s velkým překvapením, že v roce 2018 jsme měli 50 návštěvníků do 30 let, takže naše publikum je velmi mladé. A chceme tedy rozvíjet politiku, která podpoří nové kategorie návštěvníků. A musíme vyřešit eh, právě otázku, jak docit toho, aby publikum bylo i možná trochu starší. Mohu vám poslat podrobné statistiky, co se týče rozdělení podle národností, podle jazyků, které si na tabletu lidé vybírají, ale možná je to až příliš podrobné pro tuto chvíli. Snažíme se to vše vyhodnocovat snaha o rovnováhu, to byla červená niť té trvalé výstavy z hlediska kurátorů, kteří jsou zde zastoupeni. Povedlo se nám nalézt kompromis, který se nám zdál životaschopný na základě e, odborné literatury a v současnosti schromažďujeme komentáře, které jsou často rozporné. Existuje velmi dlouhý seznam toho, co by historici, novináři a návštěvníci postrádali. Ten seznam je nekonečný, potřebovali bychom desetkrát více prostor a stále by to nebylo ono. Ale skutečně velmi dbáme rovnováhy mezi západem a východem a také severem a jihem Evropy. Jsme ve fázi hodnocení a provedli jsme určité změny, tam, kde došlo k chybám v úsudku z naší strany, ale provedeme důslednější revizi po delším trvání té trvalé výstavy. Ty komentáře jsou často tak protichudné, že je velmi těžké zvolit ten či onen směr a proto jsme tedy stále v té fázi hodnocení. A tím jsem zodpověděla otázku na vyváženost a vaše otázka na výzkum. My vycházíme z historiografického výzkumu a to vyplývá také z toho rozhodnutí Evropského parlamentu z roku 2008. My máme omezené lidské zdroje, takže výzkum sami neprovádíme. Můžeme pouze nabádat k výměnám eh, badatelů z různých částí Evropy. To je právě také ta rozprava v té historické řadě projektů a máme i nové zdroje, které jsou dispozici po pádu železné opony. Ale bohužel ten výzkum neprovádíme sami, protože náš tým kurátorů se soustředuje zejména na rozvoj samotné výstavy. Ale je to velmi důležitá součást naší práce. Pokud jsou tu mezery, tak to je možné také zdůraznit v diskusích, které probíhají mezi historiky, aby to bylo dostatečně zdůrazněno. Výchova k eh, vzájemu dějin, to je věc, na které nám velmi záleží a jedna z našich utopií je přispět k tomu, aby hodiny dějepisu byly evropštější, nadnárodnější, jako doplněk těch národních dějin. A Uvědomili jsme si skrze naše návštěvníky a také skrze náš tým, že výchova k dějinám je zejména národní nebo regionální, záleží na zemích. A představuje to velký objem práce, abychom byli schopni pochopit pohled z druhé strany. A jak už jsem říkala, musíme rozvíjet zdroje na internetu, které je možné používat eh, ve třídě a nikoli v muzeu. A musíme se zabývat ještě dostatečnou propagací. Spolupracujeme s Euroclio, což je síť učitelů dějepisu, a máme takové partnery, kteří se snaží šířit toto povědomí, mimo jiné i v parlamentu. Máme také síť našich velvyslanců mezi školami, našich zástupců mezi školami a snažíme se informovat také skrze ministerstvo školství a samozřejmě o veškerou formu propagace máme velký zájem. Snad se mi podařilo odpovědět na všechny otázky. Možná ještě doplním pár věcí, zejména k tomu, co řekla paní Ico, tedy výchova k evropským dějinám. To jde nad rámec eh, práce Domu evropských dějin. Ten nám může pomoci. Máme možnost eh, připravovat pedagogické pomůcky na inter, i na internetu a jsme v kontaktu s příslušnými eh, akcemi a konferencemi, které se konají a kde se bude mluvit o výchově k eh, dějinám. A to je vlastně nová vrstva, na kterou se někdy zapomíná, když mluvíme o tom, zda se učí dějiny národní nebo dějiny světové. Paní Ico také zmínila naše školy, které jsou takovými ambasadory Evropského parlamentu. Není to svázáno pouze s tím domem evropských dějin. Je to velmi důležité. Pomáhá nám to být v kontaktu s učiteli, s různými školami v Evropě. A my každý rok zapojeme nové školy do tohoto programu, což umožňuje se dostat k žákům, skrze učitele k žákům a skrze žáky k rodičům těch žáků. A to chceme vlastně doplnit do toho prvku evropských dějin. Kromě toho, což už je částečně eh, zkoumáno samotnými žáky v evropských školách. S tím, že pokud chceme uskutečnit kvalitativní skok, tak je třeba do toho zapojit ty národní partnery, buď regionální nebo národní vlády, které mohou stanovit eh, příslušné příslušný objem hodin, kdy se tedy dějepis učí a to spíše odpovídá té politické úrovni a nikoli tak úrovni administrativní. Drobná úvaha k rovnováze. V domě Evropský dějin je rovnováha zeměpisná, rovnováha ideologická, řekněme, a to je pravda. Došlo k určité dysfunkci pokud je o západní Evropu, jak seznamovat s evropskými dějinami, protože jedna část těchto dějin prostě nebyla přítomna. Takže tady jednomyslnost neexistuje nikdy, ale snažili jsme se najít optimální rovnováhu. Když je třeba dávat pozor při tom neustálém obnovování sdělení a materiálu, aby vlastně to sdělené dodržovalo tuto rovnováhu. Drobná anekdota, já jsem Španěl, takže v určité fázi jsem také doprovázel skupiny španělských návštěvníků, dokonce španělské poslance v Evropském parlamentu. A v jednom týdnu jsem byl s lidmi, kteří říkali, zem k Španělsku je tam příliš mnoho věcí o té černé minulosti z frankistické diktatury a málo věcí, které přinášejí pozitivní sdělení a jiní druhý den mi říkali, bylo třeba zdůraznit utrpení Španělska za doby diktatury, takže nikdy nedosáhneme jednomyslnosti z hlediska toho, co představujeme a jak to představujeme. Když eh, přijímáme různé lidi, tak prostě se vždy snažíme o rovnováhu. Wir gehen jetzt weiter. Nyní pokračujeme dál a prosím vás, abyste se omezili na jednu minutu. Paní Andersen, máte slovo. Ano, děkuji srdečně za skutečně zajímavé prezentace. Velice lituji, že se dnes odpoledne nemohu připojit, ale eh, zajisté se, jste s tím počítali a eh, ten videozáznam byl perfektní, skutečně eh, nás to nalákalo. Eh, zdá se mi, eh, že kladete důraz na interaktivitu a zajímalo by mě eh, u mladých lidí, je to bohužel někdy obtížné s dějinami, eh, mnohdy se o to nezajímají, ale máte nějaké eh, průzkumy nebo zjištění, můžete něco eh, říci o tom, zdali právě tento formát oslovuje mladé lidi v naději, že tím vyvoláte jejich zájem o dějiny. Děkuji. Dále je na řadě paní Bunting. Děkuji. Opět eh, já děkuji za prezentace a těším se na dnešní prohlídku. Eh, pro ty z nás, kteří jsme noví, můžete trochu vysvětlit eh, spolupráci s parlamentem a s členy parlamentu. Já jsem navštívila vaše webové stránky a výstavy Eh, samozřejmě, že eh, vím, že je to také určeno poslancům, ale eh, nevím přesně, jak spolupracujete s parlamentem. Určitě lecos je určeno i pro mladé lidi. Máte také výstavy a videozáznamy. Zapomněla jsem teď, jak se nazývá ta výstava třeba o rebelích a tak dále. Ehm, a jakým způsobem tedy oslovujete mladé lidi, aby navštěvovali eh, parlamentárium. Děkuji. Pan Ruiz de Vesa, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Ice a panu Duchovi za to, že přišli a také za jejich prezentace. Já bych chtěl rozhodně podpořit celý tento projekt, už ho nějaký čas znám. Měl jsem už možnost navštívit muzeum a myslím, že to je opravdu základní součást eh, konstrukce evropského občanství a vzdělávání k evropskému občanství. Já bych se chtěla zeptat na následující věc. Je tady jedna rozhod, jedno rozhodnutí začít tu historii francouzskou revolucí, proč ne, ale eh, byl jeden historik, který řekl, že Evropa začala, nebo se začala vytvářet ve středověku, možná bylo možné eh, začít tedy dříve, takže to tady dávám do úvahy, jestli by nestálo za to takto tu výstavu rozšířit více do minulosti. A druhá věc, jedná se tedy o evropské dějiny. Eh, ty jsou důležité, abychom ukázali, že se jedná skutečně o evropské dějiny a nikoli jenom o soubor dějin jednotlivých států, ale možná tady trochu chybí ty dějiny evropské integrace nebo dějiny evropské myšlenky. Je pravda, že tam jsou i eh, exponáty týkající se evropské myšlenky, ale až z poválečného období, ale takové myšlenky se eh, by objevily ještě před druhou světovou válkou. Třeba to byl plán Aristida Brianda, byl tu mírový kongres eh, a další historické události, takže možná by bylo dobré v projektu posílit i tuto historičtější dimenzi. Děkuji. Nyní si uděláme krátké shrnutí a eh, také vás prosím, abyste trochu dbali na čas. Takže otázka ehm, na mladé lidi. Ano, jsou velmi dobře zastoupeni mezi našimi návštěvníky. Ehm, my jsme provedli průzkumy ohledně eh, tabletu, protože je to neobvyklý ehm, nástroj a uvědomili jsme si, eh, že pokud jde o eh, přívětivost zařízení, nezáleží na věku návštěvníků. V této chvíli implementujeme eh, také dlouhodobější průzkumy o vnímání e, našeho muzea v závislosti na věku. E, údaje jsou anonymní samozřejmě, ale pak budeme schopni to lépe e, vyhodnocovat než v této chvíli. Ale muzeum je velmi oblíbené mezi mladými lidmi. Otázka na parlamentárium. Parlamentárium vzniklo již v roce 2011, několik let před námi. Mají krátký takový historický tunel, ale my eh, vlastně eh, jdeme mnohem hlouběji. Eh, Parlamentárium se věnuje více parlamentu Evropské evropským institucím. My se věnujeme historii jako takové, historii celého kontinentu, nejenom evropských institucí a pracujeme s eh, původními dokumenty, svědectvími a objekty, eh, takže je to eh, jiný přístup, ale samozřejmě ehm, ty nástroje, například workshopy a interaktivita, například mix pro eh, různé složení návštěvníků. Toto je zaměřeno eh, eh, například na mladé. Pokud jde o zaměření na dějiny 19. 20. století, tak od prvopočátku bylo muzeum koncipováno na soudobé dějiny, koncepci, na koncepci evropské integrace konce, první polovinu 20. století a pak jsme to ještě rozšířili zpětně na 19. století, protože jsme si uvědomili, že koncepce jako nacionalismus, revoluce, kolonialismus je nutno více vysvětlit je samozřejmě frustrující pro naše odborníky, že nemůžeme vysvětlit vše a že nemůžeme jít pod povrch eh, všeho a že lecos je nutno zestručnit, nicméně uvidíte sami, eh, že lecos bylo tedy eh, pojato velmi stručně, snažíme se tedy o e, určitou rovnováhu mezi minulostí a současností. A mm, tím mezi Evropou a zbytkem e, světa. A e, také se zabýváme panevropským hnutím před druhou světovou válkou a e, také hnutími odporu před druhou světovou válkou. To je téma, e, které se opakuje e, několikrát během té stávající, respektive stále výstavy. Děkuji, budeme pokračovat a nyní jste na řadě vy. na naše tři гости. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat našim hostům. Já patřím mezi europoslance, kteří ještě muzeum nenavštívili, ale velice rád to dnes napravím. Nevím, jak to eh, přesně funguje v Domě evropských dějin a proto bych se chtěl zeptat, zda organizujete dočasné nebo tematické výstavy, které se týkají historických, významných historických dat a významných historických osobností? Pokud to ano, eh, nebo pokud by tomu tak bylo, tak by návštěvníci eh, se na výstavách mohli vždy dozvědět více eh, o důležitých datech a osobnostech evropských dějin. Děkuji. Niklas. Niklasi. Děkuji za prezentaci eh, Domu evropských dějin. Já bych se vrátil do dějin Domu evropských dějin, protože na začátku byla myšlenka, nebo vznikla tady myšlenka, kde začít s tou výstavou. A chtěl bych podpořit myšlenku, aby se začalo úplně od začátku, abychom se mohli vrátit co možná nejdále v historii, protože pak ta výstava bude určitě eh, přínosnější pro všechny. Mě by tam třeba zajímalo i panování Karla Velikého, kterého považuji za významnou osobnost eh, pro jednotnou Evropu. Pak tady byla ještě hm, otázka, která mě napadla, eh, že teď tady máme jeden dům v Bruselu, ale kam se podíváme dál? Je určitě dobré mít dům evropských dějin, ale proč jenom jeden? Taková je otázka. Proč jenom v Bruselu? Všechno je teď v Bruselu. Já eh, samozřejmě si říkám, když jedete do Bruselu na třeba nějakou studentskou návštěvu, tak je to určitě dobré, že můžete toho navštívit hodně najednou, ale nebylo by třeba zajímavé podobné domy Eh, zřídit i někde jinde a potom by mohly být putovní výstavy, které by eh, jezdily po celé Evropě. Já Slavakov, si mám das Wort. Pane Slavakove, máte slovo. Dobrý den. Já nebudu teď možná hovořit politicky korektně. Myslím, že tady zazněla jedna otázka, proč tady není vyváženost mezi jednotlivými evropskými státy. Já chápu, že některé země měly větší přínos pro evropské dějiny, ale křesťanská Evropa vznikla nebo zrodila se v 9. století a těch tisíc let eh, tam eh, chybí. Eh, Bulharsko vzniklo před 13, 14 lety a po celé roky už v pradávné historii jsme se snažili sjednotit Evropu. Eh, zatímco Francie, Anglie, Německo ještě ani nebyly státy. A už tehdy Bulharsko existovalo a já tedy kladu otázku, proč malé státy jsou takto opomíjeny. Myslím, že jsme Unie států a měly by tedy být státy zastoupeny rovnoměrně. Paní Fox, máte slovo? just finished. Možná to bude premiéra, ale já jsem ze strany pro Brexit a chci poblahopřát Evropskému parlamentu. To je opravdu historický okamžik. E, myslím, že rozhodnutí Eh, zřídit eh, muzeum, kde budou působit profesionálové a historiky, kteří budou rozhodovat o obsahu, eh, tak to je určitě prospěšné. Já jsem faninkou muzea. Bylo by možná dobré tu historii začít dříve, jak o tom mluvili i kolegové, ale v tom prostoru, který máte k dispozici, je to skvělé. A já bych vám chtěla uh, poblaho přát k tomu, že ty červené linie eh, evropské integrace jsou vytyčeny tak jemně, že to nevypadá jako propaganda. A prosím, abyste odolali výzvám, které zazněly i zde, že by to byla, byl nějaký apel na integraci, protože to potom už by byla propaganda, nebylo by to uh, historické akademické muzeum. Muzeum by se změnilo v politický fotbal a to jste zatím nedělali. A myslím, že ta eh, myšlenka eh, eh, ukázat historii zároveň ukazuje, že Evropa je um, uskupením států a myšlenek, což není to též jako EU. A já tedy prosím, abyste skutečně se nevydali tou propagandistickou cestou, protože by to byla katastrofa pro vás a pro důvěryhodnost tohoto skvělého muzea. Děkuji. Bitte. Wir werden jetzt noch Nyní si ještě vyslechneme jednoho řečníka. Ty. Já chci poděkovat eh, eh, a pochválit eh, autory tohoto muzea. Myslím si, že to připomíná významné okamžiky eh, a civilizace eh, a mělo by to ale připomínat i civilizace jako je řecká, makedonská a eh, Evropa, jak už tady někdo říkal, se zrodila vlastně s Karlem Velikým. A možná bychom měli zdůraznit právě i ty velké civilizace, které v Evropě existovaly a které uh, ovlivnily historii. A myslím, že by to byla přidaná hodnota pro toto muzeum, které je ale velice dobré a chci ho vás za něj pochválit. Ich habe auch noch eine. Já mám jeden podnět, ale také kompliment je to skvělý dům a také velmi důležitý pro nadcházející generaci. A bylo mi referováno, že jedno téma tam ale přichází zkrátka. Jsou to dějiny největší evropské menšiny v Evropě a sice lidí romského původu. Můj dotaz je, zdali se e, zamýšlí i tuto tematiku do toho zařadit. Myslím, že Dům evropských dějin eh, je projekt, který eh, se stále rozrůstá a musí eh, být větším a větším a proto moje otázka i vzhledem k tomu, že v Evropě Zaznamenáváme tak silný nárůst pravicového populismu. Je důležité heterogenitu eh, lidí a kultury zdůrazňovat. Myslím, že to je naše odpovědnost a eh, v tomto ohledu se ptám, jaký máte plán. Um, Začnu od začátku dočasné výstavy okolo historických dat a postav, jak uvidíte odpoledne, tak ty dočasné výstavy jsou důkladně koncipovány a dlouze připravovány s muzejními společnostmi a voláme, volíme pečlivě témata, máme dva půl roku na přípravu a nemůžeme omezit na jedno datum nebo na jednu postavu, ale uspořádáme to vždy kolem určitého tématu. Máme například rok 1989, měli jsme postavu Jana Palacha, který byl také uveden. A samozřejmě některá z těch témat jsou přítomná ve stále výstavě, ale je obtížné mít velké výstavy okolo jedné jediné osobnosti, protože to by těžko bylo schudné. Pokud je o jednotlivá období, my bychom se chtěli vrátit eh, dále do dějin, ale jde o to, co dokáže návštěvník strávit. Běžný návštěvník má rozsah pozornosti 90 minut a víte, že ten prostor je velmi omezený. Takže provedli jsme určitý výběr a to nám nebrání v tom, abychom neměli dočasné výstavy, které se mohou měnit a to trvá však velmi dlouho. Nemyslím si, že by malé země byly nepřítomné nebo zanedbané. Takový můj výklad není. Když se podíváme na Bulharsko, tak tam máme řadu exponátů ve výstavě. To se dá z databáze lehce odvodit a také můžeme ty exponáty vyměňovat. Takže pokud je určitá země nadměrně zastoupena, tak provádíme rotaci exponátů a například, když hovoříme o revoluci v určité zemi, tak můžeme ty exponáty měnit. A snažíme se tedy zachovat dlouhodobě rovnováhu. Akademická nezávislost, která byla zmíněna, to je součást naší etiky. Neprovádět propagandu je také součástí našeho etického kréda. A my jsme v tom byli také podpořeni Evropským parlamentem skrze eh, v celém rozvoji toho projektu a celým předsednictvem parlamentu a místo předsedu odpovědným za náš Dům evropských dějin, takže jsme hrdí na naše profesní normy. Velké civilizace, stejná otázka, které jsme se už dotkli, snad by to mohlo být eh, řešeno někde jinde, pokud taková v jiné, v jiné budově, pokud bude taková politická vůle, ale my bychom chtěli eh, rozvinout putovní výstavy, které budou cestovat po Evropě, ale to je také otázka zdrojů, jak bude možné alokovat naše kurátory do Bruselu nebo do ostatních částí Evropy, protože máme poměrně malý tým. Konečně, pokud jde o Sintie a Romy a holokaust, půl milion obětí z řad Romů a Sintů. To je zmíněno ve výstavě. My jsme také pořádali externí akci. Pokud je se slovenským prezidentem, jsme organizovali akci Evropskou cenu za lidská práva pro Romy a Sinty a chtěli jsme také provádět změny v naší stále výstavě a také jsme dali této menšině a dalším menšinám větší prostor v naší výstavě. Snad jsem na něco nezapomněla, když tak mi to připomeňte. Mm, Ještě tady je jedna nezodpovězená otázka a to je tedy možnost toho, že by domu evropských dějin, eh, že by, možnost, že by dům evropských dějin nebyl jenom v Bruselu, ale i v dalších zemích a městech. Samozřejmě to by se nám moc líbilo, eh, že bychom eh, zdvojnásobili nebo strojnásobili tuto práci a dům měli i v dalších prostorách. Z hlediska logistického a rozpočtového je to bohužel zatím nemožné, ale to neznamená, že bychom nemohli zorganizovat něco, co by trochu zmírnilo ten fakt, že ten dům fyzicky se nachází pouze v Bruselu. Jak už říkala paní Icle, Icel, tak Mm, teď eh, vkládáme velké naděje do těch eh, online návštěv, aby eh, i návštěvníci, kteří nemohou přijet, se mohli seznámit alespoň s částí expozice. Zatím ještě zkoumáme také možnost organizovat výstavy, které by se konaly v různých zemích ale které by byly eh, zaštítěny jakousi známkou eh, kvality práce Domu evropských dějin. To bychom chtěli eh, dělat v příštích letech i pomocí zastoupení Evropského parlamentu v jednotlivých státech. A víte, že i když to není přímo ten Dům evropských dějin, ale pak je tady ještě další platforma Evropa Experience a tady je možnost přenést uh, do eh, dalších zemí Evropy jakousi zmenšenou repliku parlamentária. Je to ve Slovinsku, v Dánsku, brzo to bude v Estonsku. Už dva roky něco takového máme v Berlíně a chtěli bychom mít možnost eh, tuto infrastrukturu využít i pro eh, prezentaci části expozice Domu evropských dějin. A také chceme jít příkladem. To znamená, že v některých zemích by mohly vzniknout obdobné iniciativy, třeba už v rámci existujících muzeí. A proto máme také politiku, kdy udržujeme eh, kontakty s historiky a kurátory eh, v různých eh, evropských muzeích. A je tu také možnost, že by jiné instituce skopírovaly tento model. Momentálně mm, pracujeme s rakouským parlamentem, který se velice zajímá eh, o to, co dělá Evropský parlament a je tedy možné, že eh, tam tedy vznikne nepřímo dům evropských dějin, ale něco, eh, co bude následovat tento, tento vzor. A já už nechci hovořit eh, déle, chci poděkovat za váš zájem i za ta pochvalná slova na naši adresu. Děkuji i za kritická slova, ale především děkuji za podporu, protože je důležité, aby Dům evropských dějin měl nadále politickou podporu tohoto parlamentu, tedy europoslanců. Děkuji těm, kteří dnes přijdou na návštěvu do Domu evropských dějin, kdo si na to vyhradí čas a ti, co nebudou moci, tak bych vás chtěl pozvat, abyste přišli. Můžete nás i eh, kontaktovat, říci nám předem o vaší návštěvě, abychom mohli případně samozřejmě připravit vám program na míru podle toho, kolik času tam budete moci strávit. Děkuji. Thank you. Mohu-li ještě dodat, máme eh, mnoho společného mezi tím, co ukazujeme v parlamentáriu a tím, co ukazujeme v domě historii. V parlamentáriu eh, máme eh, část toho, co ukazujeme v do mě historii, tam jsme něco eh, renovovali. Vy jste se ptal také, jestli připravujeme výstavy k speciálním událostem. Ano, připravujeme právě výstavu k 30. výročí pádu berlínské zdi eh, společně s Berlínským muzeum, muzeem eh, pro štázy. Bude to zahájeno začátkem listopadu, ale to je pouze jeden z příkladů je to eh, jak v parlamentáriu, tak i v domě historie, že pořádáme tyto výstavy. Eh, dámy a pánové, děkujeme vám za obšírnou zprávu a za velice zajímavé odpovědi. Děkuji a ještě krátce požádám, eh, milé kolegyně, kolegové, o vaši pozornost. Ti z vás, kteří navštíví dnes odpoledne Dům evropských dějin. Prosím, aby se za deset minut zhromáždili eh, před eh, sálem a budou pak eh, společně odvedení eh, na místo a příští schůze eh, se koná v pondělí od 18.30 do 21.30. Bude to slyšení paní Gabriel a další eh, regulární schůze se uskuteční pak v úterý 1. října od 15 do 18.30. Děkuji také tlumočníkům.